repeated. Uh, I'm very sorry for Já se omlouvám, uh, že uh, jsem na vás přísná trochu, ale musíme začít, neboť současně probíhá plenární zasedání a to vám ještě vysvětlím. Dovolte mi, abych vás přivítala na tomto mimořádném eh, zasedání výboru pro bezpečnost a obranu obranu, výboru, pardon. A nejdříve eh, dovolte, abych vás informovala jako vždy, že naše zasedání eh, přenáším po internetu a tlumočení hm, je k dispozici pro, tedy v e, řádných členů podvýboru, to je priorita. Teď přijmeme pořád jednání, je velice jednoduchý. Nemáte-li e, námitek, e, tak ji budu považovat za přijatý. Také bych se chtěl omluvit za eh, změny u předsednického křesla během tohoto jednání, protože Eh, tady probíhá, no, probíhá důležitá rozprava na plenárním zasedání, tak eh, se tady bude muset vystřídat u předsednického eh, křesla, takže za chvíli mě nahradí pan Štětina a, a možná ještě potom další místo předseda, a, neboť i pan Štětina se bude účastnit rozpravy na plenárním zasedání. A teď se dostáváme k eh, hlavnímu bodu eh, našeho eh, jednání. Dovolte mi, abych jménem výboru a přivítala vážené hosty. kteří navazují na mou a vaši návštěvu u Eurocorps. Dnes je nám to ctí, že jsme hostiteli Eh, generálního velitele eh, Eurokorps, eh, generál poručíka Alfreda Ramireze a, a šéfa štábu brigádního generála France Xavera Frengleho. Zkušenosti Eurocore v zajišťování míru a stability v eh, řadě eh, částí světa jsou dobře známé. Dochází k určitému eh, pokroku ve spolupráci uvnitř EU. Pokud vím, tak memorandum no, byla podepsána deklarace Gerálem generálem Ososabem. ředitelem vojenského štábu EU. Takže dochází tady k určitému pokroku. A kromě toho eh, brigádní generál eh, Frengle má velice důležité eh, zkušenosti vzhledem k eh, předmětu eh, naší debaty, protože eh, je bývalým velitelem EUTM v Mali. A bych vám připomněla, že koordinátoři se rozhodli, že proběhne mise sede do Mali v nadcházejícím pololetí tohoto roku. Takže bez dalších prodlev předám slovo vřele vítajíc nejdříve eh, generál poručíka Ramireze a potom generální, eh, brigádního generála Fengleho, takže pánové, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych na úvod řekl, že jsme velmi vděční za to, že jsme dostali pozvání vystoupit zde ve vašem podvýboru. Jak už zde bylo uvedeno, jsem Alfredo Ramírez, generál poručík a po mé levici sedí brigádní generál Franz Frengle, který je šéfem nebo náčelníkem generálního štábu. V několika minutách se snažíme schrnout eh, hlavní body, které podle mě odráží to, co Eurokorps dělá a to, co Eurokorps vlastně je. Chtěli bychom zdůraznit způsob, jakým těchto pět rámcových eh, národů, z nich se Eurokorps skládá, chce posílit spolupráci mezi Eurokorps a Evropskou unii. Stejně tak eh, shodnou naše nedávné a budoucí aktivity v oblasti obrany Evropské unie. Dále potom eh, brigádní generál Franz Frengle vás eh, bude informovat o svých zkušenostech jako šéfa EUTM v Mali. Chtěl bych zdůraznit, že scénář globální bezpečnosti je čím dál složitější a že Evropa musí mít k dispozici nezbytné nástroje, aby byla schopna čelit našim novým výzvám. Podle mého názoru evropské problémy vyžadují evropská řešení. Strategický scénář v současné době, který v Evropě máme, se vyznačuje svou vysokou nejistotou, volatilitou, proměnlivostí. Evropa čelí rizikům, které vyplývají spolu nestability mezi Sahelem až po naše východní hranice přes Blízký východ a Kavkaz. Vzájemné propojení a rozmanitost eh, nejsou pouze tedy nebo vedou k tomu, že ty hrozby nejsou pouze vojenské, ale také politické a sociální a ekonomické. Jak o tom svědčí nedávné zkušenosti, efektivní řízení krizí vyžaduje kompletní soubor nástrojů, které jsou mnohem širší než pouze vojenská reakce. Jak eh, Předseda Juncker před několika měsíci prohlásil, Evropa je především měkkou silou. Ale dokonce i ty nejsilnější měkké síly nemohou dlouhodobě fungovat, aniž by měly nějaké integrované obrané kapacity. Abychom vojensky přispěli k tomuto komplexnímu scénáři, generální štáby podle mě jsou nejlepší organizací, nejadekvátnější organizací, protože mají všechny nezbytné kapacity k tomu, aby mohly efektivně jednat. Od svého vytvoření Eurocorps je důkazem, že je možno efektivně provádět mnohonárodnostní spolupráci v oblasti obrany. Modulární charakter Eurocorps umožňuje naší organizaci fungovat v různých konfiguracích. Tímto způsobem chceme, nebo si myslíme, že náš generální štáb je připraven dělat celou řadu různých operací na řízení krizí, které naplánuje Evropská unie. Proto jsem přesvědčen, že Eurokorps je i nadále vhodnou odpovědí ve správném okamžiku na výzvy, které vyplývají z obraného strategického scénáře. Eurokorps může být modelem postupné integrace evropských vojenských sil. My jsme opravdu velmi hrdí, že nás v tomto uvádějí jako příklad. Eurokorps od svého vytvoření měl politickou dimenzi. V průběhu času náš generální štáb získal širokou legitimitu a zkušenost a stejně tak i dualitu. Evropská unie, NATO. A proto jsme také jedineční. Když Evropa musí čelit novým i starým výzvám a rizikům, tak Eurokorps je k dispozici, aby byl využit jako vojenský nástroj na obranu v rámci obrané politiky Evropské unie. A proto se využívá také naše zkušenost v rámci NATO. Eurokorps musí být znám všem evropským vojenským i politickým vůdcům. A proto jsem velmi rád, že zde dnes mohu Eurokorps představit a ve svém dvouletém mandátu jsem z tohoto tématu, to znamená, abych tak řekl, z propagace Eurokorps udělal jednu ze svých hlavních priorit. Eurokorps chce být uznáván jako preferovaný generální štáb pro jakoukoliv operaci v rámci Evropské unie. Eurokorps byl vytvořen v roce 92 Francii a Německem. V evropském, ve velmi proevropském duchu. Eurokorps je i nadále politickým i vojenským nástrojem. Nikomu neunikne to, že je zde symbolický význam, protože sídlíme právě ve Štrasburku a Štrasburg je právě symbolem evropské integrace. V roce 2009 vstoupila v platnost tzv. Štrasburská smlouva a my jsme získali jasný mnohonárodnostní právní rámec. Přijímání rozhodnutí v mnohonárodnostní formátu je samozřejmě složitější, ale zároveň nám dává větší legitimitu, kterou nutně potřebujeme pro své fungování. Mnohonárodnostní charakter a legitimita jdou ruku v ruce. Na obrazovce můžete vidět těch pět rámcových národů, z nich se v současné době Eurokorps skládá. A pokud vše proběhne tak, jak se očekává, tak Polsko se stane šestým rámcovým národem v lednu roku 2017. Jako velitel Eurokorps se zodpovídám náčelníkům generálních štábů těch pěti národních štábů a vždycky se rozhoduje na nejvyšší úrovni a vždycky na základě konsensu. Tady bych chtěl zdůraznit, že ta skupina těch pěti eh, rámcových států plus eh, v budoucnosti Polsko tvoří více než 50 evropského obyvatelstva. Pak zde máme také přidružené státy, a když je k tomu přičteme, tak si uvědomíme, že je to opravdu velmi široké mezinárodní zastoupení. Na konci března se Rumunsko stane čtvrtým přidruženým státem. Už je to potvrzeno. Jak uvedu ještě později, zahájili jsme proces, abychom do tohoto projektu zapojili ještě více států. Budeme mít konferenci v Dubnu abychom zvýšili počet států, ze kterých se Eurokorps skládá. Jsem přesvědčen, že hlavní atribut Eurokorps je jeho skutečný mnohonárodnostní charakter, který nám dává klíčové výhody. Když v roce 92 Kohl a Mitterrand vytvořili Eurokorps, samozřejmě cílem byla evropská obrana, ale to, že náš generální štáb už čtyřikrát vystoupil v operacích, bylo to vždycky v rámci NATO, operací NATO. A to nám samozřejmě umožňuje získat eh, široké operační zkušenosti, které jsou základem naší důvěryhodnosti v rámci NATO. A na obrazovce vidíte poprvé, když jsme byli využiti, to bylo v roce 98 v Bosně a Hercegovině, potom v roce 2000 v Kosovu, 2004 a 2005 v Afganistánu v rámci eh, mise ISAT a potom eh, dvakrát jako NATO Response Force. Eurokorps je certifikován. Všemi spojenci jsme autonomní, nezávislí a jsme připraveni být eh, nasazeni velmi rychle. Teď jsem hovořil o minulosti a teď pojďme trošku do současnosti. Na obrazovce vidíte operační závazky, které Eurocorps v současné době a v příštích letech eh, bude rozvíjet. Jak vidíte, zaměřujeme se na závazky Evropské unie. V létě tohoto roku, nebo minulého roku, jsme působili v rámci mise EUTM v Mali, abychom vycvičili malijské obrané síly právě pod vedením generála Prengla, který byl velitelem mise a který zde za chvíli vystoupí, aby vás seznámil se specifickými detaily této mise. Musím také říci, že ve druhém pololetí roku 2016 Eurokorps bude fungovat jako generální štáb Evropské bojové skupiny. Zahájili jsme přípravu této bojové skupiny Battle Group cyklem školení a výcviku a chceme získat eh, závěrečnou certifikaci na začátku léta tohoto roku. Chceme začít vykonávat tuto funkci v prvním pololetí roku 2017. Takže je to tedy úkol na rok 2016, druhé pololetí a první pololetí roku 2017. Kromě toho se můžeme účastnit také no jiných misí Evropské unie. V roce 2016 i v roce 2017 to máme v plánu. Tímto způsobem Eurocorps ukázal, že je nepochybně oddán těmto operacím v rámci Evropské unie a že je k tomu vhodným nástrojem. Je to jediný generální štáb, který má tolik aktivit v evropském rámci. Zároveň provádí plánování i vedení různých operací. A konečně očekáváme, že bude jmenován v roce 2020 generálním štábem NRF, protože naše rámcové státy si přejí, abychom zároveň působili i v rámci NATO, stejně tak, jako jsme připraveni kdykoliv vystoupit na obranu Evropské unie. Už jsem dříve říkal, že Eurokorps byl vypracován nebo vymyšlen jako generální štáb, vojenský generální štáb. Máme 75 tisíc vojáků, které máme pod sebou, ale jsme také nástrojem, který může být použit v různých modalitách, v různých vojenských operacích s důrazem na nespecifické nebojové mise, především tedy výcvikové mise, kdy je naším úkolem eh, vycvičit eh, vojenské síly zemí, kde jsou problémy, potom také Máme mise na vytváření vojenských kapacit, monitorovací mise s důrazem na fungování zpravodajských služeb a potom také působíme v reakci na krize, což jsou například přírodní katastrofy. Všechny tyto mise jsou definovány na politické úrovni s cílem chránit univerzální i evropské hodnoty. A proto je důležité, abyste se seznámili s tím, jaké možnosti má Eurokorps. V případě, že se rozhodne, že bude použit v rámci nějaké z misí Evropské unie. Ty operativní možnosti které jsem zde nastínil, musí být vnímány jako jedinečná příležitost k tomu, aby se navázal uší svazky s evropskými institucemi. Větší politický profil Eurokorps, především v kontextu Evropské unie, podle mého názoru, by byl velkou výhodou, a to nejen pro ty rámcové státy, které tvoří Eurokorps, ale také pro celou evropskou obranu. V tomto smyslu byl první krok podniknut 18. ledna když jsem jménem těch pěti rámcových států podepsal Letter of Intent eh, s ředitelem eh, Evropského vojenského generálního štábu, kdy jsme řekli a zavázali se k tomu, že budeme usilovat o společný postup. To bylo tedy podepsáno 18. ledna tohoto roku. Kromě toho Eurocorps také vypracoval tzv. rámcový dokument, framework document, který byl odevzdána těm, kteří jsou zodpovědní za společnou bezpečnostní a obranou politiku a tam se zdůrazňují kapacity, které má náš generální štáb k dispozici, aby mohl realizovat mise, které jsem popsal, vždy tedy ve prospěch Evropské unie. 2. března budu mít příležitost vystoupit před vojenským výborem Evropské unie, abych vysvětlil tento rámec, o kterém jsem se zmínil, tento tedy rámcový dokument a Chceme jej představit také civilním institucím Evropské unie v Bruselu. Z dlouhodobého hlediska, toto je tedy krátkodobý výhled, z dlouhodobého hlediska Eurokorps chce být začleněn do struktur a mechanismů společné bezpečnostní a obrané politiky a proto je důležité dosáhnout strategické dohody s oficiálními instancemi Evropské unie. Naše rámcové státy na této možnosti intenzivně pracují. Zároveň, a už jsem se o tom zmínil, 20. dubna proběhne takzvaná Post Allocation Conference a naším cílem je nabídnout, a pozvali jsme všechny státy Evropské unie, možnost eh, připojit se k této mnohonárodnostní jedinečné iniciativě v oblasti evropské obrany. Jak vidíte, Eurokorps rozvíjí celou řadu aktivit s cílem posílit naši hodnotu v rámci evropské obrany. Na závěr, a potom tedy předám slovo kolegovi, který pohovoří o misi v Mali, bych rád zdůraznil, že díky naší dlouhodobé operativní zkušenosti, díky certifikaci na to, může být Eurokorps nasazen kdekoliv na světě ve velmi krátkém čase. Díky svému speciálnímu statutu a mnohonárodnostnímu vedení, opravdu mnohonárodnostnímu vedení, má Eurokorps eh, odpovídající legitimitu a to je klíčem k úspěchu v celé řadě operací, tato mnohonárodnost, mnohonárodnostní charakter – Určitě víte mnohem lépe než já, že mnohonárodnostní charakter není vždy jednoduchý. Eurokorps je tedy připraven čelit těmto výzvám do budoucna. Počínaje tou Evropskou bojovou skupinou v druhém pololetí roku 2016 a prvním pololetí roku 2017. Kromě toho jsme připraveni být nasazeni v jakýchkoliv misích, kromě té Evropské bojové skupiny, o které jsem se už zmínil. Eurokorps je připraven k tomu, aby byl použit jako preferovaný generální štáb Evropské unie kdekoliv, kdykoliv a v jakékoliv misi. Protože zdokonulujeme naši spolupráci se všemi evropskými institucemi. To je vše, děkuji vám za pozornost a předávám slovo brigádnímu generálu Frangelovi, který bude hovořit konkrétně o své misi v Mali, vrátil se před několika týdny a zmíní se tedy specificky o této misi. Paní předsedkyně hovoří bez mikrofonu. Děkuji, paní generále poprosím uh, eh, generála uh, eh, Frankla, aby se vzal slovo. Frau Präsidentin. Pan předsedající, dámy a pánové poslanci, dámy a pánové, až do 18. prosince loňského roku jsem byl velitelem mise EUTM Mali, která eh, se popisuje zkratkou EUTM, i když existuje více misí EUTM. Eh, v mém normálním životě, jestli to tak mohu říci, jsem eh, šéfem štábu Eurocor, tak jak už to kolega generál Ramirez řekl. Doposud tedy eh, se stává EUTM Mali eh, ze dvou eh, pilířů. Za prvé pilíře poradního a za druhé je tam 20 velice zkušených důstojníků, kteří v Bamaku radí malýským silám. To je 20 lidí, kteří ale podali obrovskou přidanou hodnotu. A za druhé vpravo vidíte eh, tedy pracovní skupinu pro eh, výcvik. To jsou ti konkrétní eh, lidé, kteří provádějí výcvik malijských ozbrojených sil 20 kilometrů mimo Bamako. Ta silnice nebo cesta vypadá tak, že tam potřebujete tu cestu asi dva, dvě hodiny tu misi eh, vede eh, velitel mise, který je podpořen eh, štábem v Bamaku, tam je asi 118 vojáků. To není celý štáb té mise, to představuje celou podporu a další ochranné prvky. Tato mise je skutečně evropskou misí. Já jsem v Mali vlastně zažil 23 evropských států a ještě dva další evropské státy, které jsou mimo Evropskou unii. To je jediná skutečná evropská mise a je třeba říci, že i maliská strana je velice hrdá na to, že tuto misi ve své zemi má. Současný mandát 2 Eh, bude letos ukončen. EUTM za posledního půl roku mimo normální práce, vedení a výcviku eh, přispěl eh, k tomu, že se provádí takzvaná, takzvané strategické hodnocení Evropské unie, kde se tedy respektuje i vstup místní země a e, probíhá stále intenzivnější e, příprava e, k mandátu 3. Výsledek mandátu 1 a 2 je obecně pozitivní. Až do posud se podařilo vycvičit sedm takzvaných GTI, to je takový vojenský svazek eh, asi 600 eh, vojáků všech možných odborností eh, přes pozemní vojsko, přes další. To bylo těžiště mise EUTM Mali. Tím se podařilo malickým ozbrojeným silám dát k dispozici jednotky k nasazení, které eh, přispěly ke stabilizaci situace. Osmá bojová skupina eh, bude eh, zahájí výcvik příští týden v Kolikovo. Tím vlastně dojde k výcviku ještě osmé takové bojové jednotky. Takovéto bojové jednotky, dámy a pánové, jsou podle afrických standardů, to je třeba říci, jsou prvotřídně eh, vycvičeny a mají velice dobrou pověst, patří k elitě malických ozbrojených sile, eh, sil. Asi eh, cvičí, cvičíme tam asi, asi 120 velitelů a tisícovky vojáků. Mimo to se jsme ještě eh, poskytli takovou drobnější výcvikovou eh, podporu. Podíváme-li se na podporu té poradní činnosti, tak je třeba říci, že EUTM značně přispěl k tomu, eh, aby maliské vojenské síly získaly Eh, právní, právní základ až do roku 2020 ze strany státu Mali. To eh, podepsal eh, prezident státu a tam byla taková výzva, která spočívala v tom, že tento, tento zákon je a jeho doprovodné dokumenty je potřeba ještě přeložit a provést co se nepovedlo v rámci, nebo ještě není hotovo v rámci eh, v rámci mandátu eh, dvě eh, dosáhnout skutečně samostatných výcvikových schopností malické armády, ale to spočívá v tom, že bylo, bylo potřeba se ve výcviku nejprve zaměřit na výcvik k boji nasaditelných jednotek, aby došlo ke stabilizaci situace. V budoucnu nepůjde jen o to, aby tato struktura GTIA, vlastně takové předivo, eh, se vytvářelo v rámci toho mandátu 3. Bude potřeba odhlédnout od té konfliktní situace, protože tam jsme vlastně v postkonfliktní situaci a vytvořit koherentní systém, ze struktur a doktrin, aby malijské ozbrojené síly přežily i do budoucnosti. V rámci toho mandátu 1 eh, a 2 eh, šlo o vnitřní stabilizaci malijských ozbrojených sil, v mandátu 3 eh, půjde o dosažení dlouhodobých účinků. To znamená, že mimo pokračování těch konzultací na ve strategické oblasti, se bude muset ta konzultace rozšířit i na další oblasti, především strategickou oblast. A zvláště půjde o, eh, o školení eh, vedoucích eh, činitelů malijské armády, protože zásadní problém malijských ozbrojených sil je problém leadershipu, tedy vůdců tím trpí maliské ozbrojené eh, síly nejvíce. Ten eh, problém uznávají a je třeba jej řešit. Je potřeba zintenzivnit eh, i výcvik v dalších útvarech. A bude se v něm pokračovat A nepůjde jen o výcvik jednotlivých vojáků, především půjde o výcvik tzv. cvičitelů nebo trenérů, tak, aby eh, mohla malijská armáda eh, převzít ten výcvik do eh, svých vlastních rukou. Takže, takže ten výcvik, výcvik se bude zaměřovat na síly na severu země, ale i pro možnost nasazení eh, eh, na další, eh, na, k dalším cílům, ku příkladu pro malijské mírové jednotky, které vzniknou. Tam bude potřeba vytvořit jakýsi cyklus trvalých operací v rámci G5 Sahel půjde o mnohem větší a významnější úlohu, kterou by měly sehrávat. To znamená, že toto nové nasazení, skutečně decentralizované nasazení, bude pečovat eh, o to, aby v budoucnu EUTM eh, vlastně nečekalo jenom v Kolikoro eh, na místě, ale vypraví se i za svými klienty přímo v místě bude působit. Eh, v celém tom prostoru bude nezbytné, aby evropské eh, státy ještě intenzivně se věnovaly koordinaci bilaterálních eh, vztahů s Mali, abychom dosahli větší synergie s partnery, zvláště EUCAP, EUCAP to je školení policistů, Eh, kde eh, se ta eh, spolupráce dále intenzifikuje a je stále úspěšnější, abychom tuto spolupráci ještě posílili a spolupracovali i ještě s dalšími aktéry a doplňovali se vzájemně. Společně, dámy a pánové, ten mandát 3 který se předpokládá od dalšího roku, že se zaměříme stále více na výcvik vedoucích eh, představitelů eh, malijské armády. Dále eh, tento výcvik rozšíříme a budeme se zaměřovat i na decentralizovanější přístup v tom vzdělání. Půjde to krok za krokem, v Mali to nepůjde všechno najednou, naopak velice postupně bude možná ta práce eh, decentralizační. Chceme, chceme také zlepšit eh, malické eh, armádě, aby sama dokázala zlepšovat své schopnosti nasazení, ale hovořím o afrických standardech, ne o jiných standardech nejsme schopni dostat malijské eh, ozbrojené síly na takovou úroveň, jako je třeba španělská nebo, eh, španělské nebo německé ozbrojené síly. Eh, co bylo výhodou angažovanosti tedy Eurocor v rámci EUTM Mali? Za A šlo o práci v, mnohonárodním, v mnohonárodnostní situaci nebo prostoru Znamená to, že v, minulo, v minulosti jsme uvažovali tak, že eh, vlastně začne eh, fungovat Eurokor a všechno se ze dne na den změní. Nebylo to tak, všechno pokračovalo tak jako běžně. Eh, zvykli jsme si na běžnou práci v mnoho národnostních strukturách, což mělo velice pozitivní vliv. My jsme tam rozmístili i klíčové osobnosti a to přispělo k tomu, aby tato mise hleděla i do budoucnosti, přicházela s návrhy do budoucnosti a abychom tam dostali takový personál, který by byl eh, schopen uvažovat nejenom takticky, ale také na operační úrovni. A Šlo tam o vztahy mezi EUTM a dalšími. A šlo o to, aby velitel tedy pokryl veškeré úrovně velení e, a uvažoval zároveň jak na úrovni štábu, tak na úrovních nižší. Všechno to Eurokor e, zvládl, e, nashromáždili jsme velice bohaté zkušenosti, co to vlastně znamená, Eh, takto fungovat a takto spolupracovat. Eh, Schromáždili jsme zkušenosti i co se týče eh, podpory zahraničních bojových sil, zvláště v Africe. Šlo o přímou spolupráci i s nejrůznějšími aktéry z Evropské unie. A také teď víme, jak funguje proces Atena. Tento aspekt nelze podceňovat. Společně toto nasazení podle mého názoru bylo velikým úspěchem po velice pečlivé přípravě a Eurokor může plnit i další e, úkoly Evropské unie, tak jak už to uvedl generál Ramírez. Děkuji vám za pozornost. Uh, thank you, General. Okay, I'm gonna open, uh... Dobrá, a, uh, takže a uh, zahájíme debatu uh, a, a požádám Inži. Pana Danžána tedy, pardon, omlouvám se za výslovnost. Merci, monsieur le président. <coughs> Bonjour, messieurs, bienvenue. Dobrý den, pánové, vítejte a děkuji za vaše velmi úplná vystoupení. Někteří z nás už eh, znají Eurokorps. A musím říci, že jsme velmi rádi, že dnes můžeme uvítat historický postup eh, Eurokorps, to znamená završení mise ve prospěch Evropské unie. Protože název Eurokorps často uvádí v omyl, s tím, že se lidé myslí, že v podstatě od počátku se jedná o strukturu, která je součástí Evropské unie, ale jak vy jste to zdůraznil, pane generále, dosud jste nikdy pro Evropskou unii přímo nepracovali. Toto je vlastně poprvé, co jste ve prospěch evropské obrané a bezpečnostní politiky završili úspěšně misi. A říkal jste, že koncepčně a operačně, operativně jste připraveni splnit další takovouto misi, také prostřednictvím tzv. Battle Group v následujících měsících a také, jak jste říkal, jste připraveni plnit další eventuální mise, které by se mohly objevit. V podstatě už jste zodpověděl celou řadu otázek, takže já žádnou další otázku nemám. Chtěl jsem jen zdůraznit, že mezi silnými stránkami, které jste zde zdůraznil, Samozřejmě ta mnohonárodnostní stránka vaší struktury, dualita NATO-EU. To si myslím, že je velmi důležité. Bohužel v rámci Evropské unie je podle mě takové příliš velké podezření, že jakmile chceme něco udělat eh, vojensky po Evropsku, tak některé země jsou trošičku zdrženlivé a říkají, bylo by lepší, kdybychom to dělali v rámci NATO. Já si myslím, že to není neslučitelné, to, že bychom dělali více věcí tady v evropském měřítku a že Euro, Eurokorps umí pracovat jak v NATO, že je to jeden z generálních štábů pro rychlou reakci na to a zároveň je schopen pracovat pro Evropskou unii tak to si myslím, že může všechny uklidnit. Dává to Eurokorps takový inkluzivní charakter, který je podle mě důležitý a který bychom měli zdůrazňovat, aby se k Eurokorps přidali nové země, nové zdroje. A třetí důležitá výhoda Eurokorps je mise Eutem Mali a také ta modularita, která se právě v mise Eutem Mali osvědčila. My jsme hodně hovořili o této věci s vaším předchůdcem, generálem Busserschmittem. My mu za to děkujeme, protože on tu kapacitu Eurokorps, který byl vnímán jako příliš sofistikovaný orgán, který by byl zbytečně velký na to, aby byl využit pro takovouto drobnou misi, tak ta jeho modulárnost se osvědčila a mohl být využit právě v Mali. Máme před sebou eh, spoustu výzev, jak jste říkal, určitě do budoucna zde bude celá řada možných misí, velmi různorodých, eh, od eh, výcvikových, poradních, misí, misí, kde budete mít vedení, kde naopak eh, budete jen okrajově přítomně. Já si myslím, že vy se tam určitě osvědčíte a já vám děkuji za vaše vystoupení. Doufejme, že budeme i v budoucnu pokračovat v této výměně. I individuálně se můžete setkat eh, se zástupci tohoto podvýboru, abyste je přesvědčili o užitečnosti Eurocorps a o té flexibilitě, kterou nabízíte. To je podle mě klíčové slovo pro obranu v Evropě. Flexibilita. V minulých letech jsme hodně hovořili o koncept, konceptech a institucích. Bylo to trošku trošku dogmatické. Já si myslím, že potřebujeme efektivitu, účinnost právě prostřednictvím flexibility a na operační a politické úrovni Eurocorps právě tuto flexibilitu nabízí. A já doufám, že v tomto povedeme velmi zajímavou změnu názoru i do budoucna. Děkuji. Děkuji. Uh, eh, Mr. Děkuji, pan Frunculica. Thank you very much. like... Děkuji. Eh, já bych chtěl poděkovat eh, oběma pánům generálům eh, za prezentaci. Dámy a pánové, pamatuji, že před dlouhou dobou Eurokor byl stvořen v roce 92 a já jsem tehdy pracoval pro rumunské ozbrojené síly a, vel jsem té části, která eh, zodpovídala za styk s NATO a Západu Evropskou unii. A tehdy eh, přišla tady myšlenka vytvoření eurokor a nějak tak to souviselo s eh, zeměmi Západu Evropské unie, i když to bylo vytvořené i jako nezávislý orgán. Já jsem tedy upřímně řečeno doufal celou dobu, že tenhle eurokor bude představovat takovou první, eh, takový první, první cihlu eh, skutečných evropských obraných a bezpečnostních sil. Já vám děkuji za eh, prezentaci, nechci kritizovat státy Evropské unie, ale opravdu jsem doufal, že Evropská unie vytvoří Eurokor, součást struktur Evropské unie. Bohužel Eh, to zůstalo poměrně jenom malým vojenským eh, oddílem schopností, která poskytuje eh, služby těm, kteří přispívají dále do Eurocore. Za 23 let Eurocore měl jenom čtyři hm, důležité mise. Kdybychom se měli obrátit na země Evropské unie, zjistili, jestli by nešlo posílit Eurocore, protože s touhle stávající schopností nemůže to být síla mírová, ale může akorát eh, reagovat na eh, problémy nízké intenzity A měli bychom se zabývat tím, jestli, jsme, jestli bychom byli schopni eh, vybudovat skutečnou vojenskou strukturu na Eurokor, protože bohužel Evropská unie v současné době čelí tolika výzvám eh, své bezpečnosti a stability, že se hm, dá říct, že se stávajícím arzenálem je to pouze měkká mocnost, nikoli ta tvrdá. Měli bychom ovšem vytvářet tvrdou sílu tak, abychom byli schopni reagovat na všechny tyhle výzvy a hrozby. Já si myslím, a chtěl bych znát váš názor, že eh, země, které se eh, rozhodnou tedy eh, zapojit se do těch evropských bezpečnostních struktur, by na začátku se mohly stát Eurokor by se mohl stát s tím, s tou evrou, eh, evropskou eh, silou rychlé reakce. No, všichni se bojí eh, překryvu s NATO. Zdá se, že většina evropských zemí v současné době opírá svoji obranu bezpečnost na NATO a ne mm, na, o struktury Evropské unie. Evropské unii nebo Eurokor mm, Hmm, tedy je hlavně teď opřený o německo-francouzskou brigádu. To je skvělý příklad, nicméně je to příklad, který za 23 let se měl rozvinout dál. Eurokor je pořád příliš malá eh, síla na to, aby eh, se s ním počítalo. Děkuji, pan Jurek. Děkuji. Děkuji vám, pánové eh, generálové, eh, za tuhle důležitou prezentaci na eh, téma aktuálního stavu a činnosti Eurocore. Chtěl jsem navázat na to, co říkal pan Frunzulice. A sice vyhlídky Eurokorpusu, Eurokor. Protože ten jeho rozvoj je vlastně zapsán do jeho samých základů. Jde mi o to, jestli při eh, možné eh, vývoji toho zakotvení eh, Eurocore s jeho možným provázáním s bezpečnostními strukturami z EU a také s spoluprací v EU s s eh, atlantským prostorem, protože já neustále opakuji, eh, že nejlepší naší obranou politikou je eh, solidární spolupráce v rámci NATO, do kterého patří tři čtvrtina našich zemí. Jestli by tohle to mu nepřispělo zapojení Eurocore do evropské bezpečnosti, například různá cvičení Eh, přejítí z eh, cvičení eh, na cvičení obrany, nejenom tedy rychlá reakce, ale i obrana v konfliktech vysoké intenzity. A také například to, že by Eurogor dostal sídlo v nebo se usídlil tedy v zemích, v jedné ze zemí na severovýchodě, kde mm, je určité vojenské ohrožení. Nemyslíte si, pánové generálové, že eh, něco takového by bylo potřeba a eh, že by to prospělo rozvoji toho potenciálu, který jste zatím vytvořili a že takové zhodnocení eh, dosavadních prací je možné realizovat v nadcházejících fázích. Děkuji, paní Votman. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, samozřejmě Eurokor mi není nic úplně cizího. Minulý rok jsem byla tady dva dny tady v Evropském parlamentu a už jsem eh, poprvé navštívila tady Eurokor ve Štrasburku a tam jsem dostala velice profesionální prohlídku a výklad a musím říci, že ALDE potom zorganizovala a další e, takovou návštěvu, to, jsme měli, to, to bude 10. března a za a e, kolegy s e, Aldem musím říci, že všichni se shodeme na tom, že Eurokor je třeba nasazovat mnohem více. Mezitím došlo k spoustě věcí. Poslední věc je Eh, přístup k tomu a eh, eh, k těm rámcové národní dohodě a potom je tady také ta deklarace zájmu mezi Eurokorem a vojenskými štáby o výměnech informací o a vzájemných cvičeních a spolupráci. A samozřejmě se tady hovoří o misi v Mali. Nejdřív ta deklarace úmyslu k tomu bych něco eh, řekla. Jsme samozřejmě eh, rádi, eh, že vojenské síly Evropské unie spojují síly. Já zde vím velké aktivity na sede, abychom do budoucna lépe spolupracovali mezi tedy obranou a soukromým sektorem, protože jsem přesvědčená, že eh, v krizích nemůžeme dělat všechno sami a musíme eh, sázet na eh, spolupráci i se soukromým sektorem pro naši bezpečnost. A já se chci zeptat, jak to vidíte vy, protože vaše hlavní velitelství chrání soukromá agentura a jak to vidíte do budoucna. Druhá, a za druhé, vám se v Mali vy jste eh, říkali, eh, že je třeba eh, hlavně výcviku lidí v Mali. Já mám ten dojem, že to tam běží dobře, nebo říkáte to vy, ale jak se z toho ponaučíte a jak ta ponaučení z poskytování výcviku chcete předávat na další zúčastněné země? protože tohle souvisí s dalšími evropskými zeměmi. Čili je to druhá otázka. A potom eh, závěrem dvě otázky po vizi. A eh, jeden kolega už vám eh, to naznačil. Za prvé, pořád eh, bychom si mysleli, někdo myslí, že Eurokor je evropské vojsko, že je to ten orgán, když, když se zeptám eh, lidí na eh, ulici, tak si to lidé myslí. A spousta lidí doufá, že se to tak stane. Já myslím, že přesně před rokem předseda Schulz, předseda našeho parlamentu, říkal, že je třeba se zasadit o evropskou vojenskou sílu. A jak vy to vidíte? protože to je eh, naše snaha jako ALDE. My chceme Evropskou obranu unii, Evropskou eh, bojovou sílu. Jakou roli byste vy v tom eh, mohli hrát a jak to vidíte? A závěrem, minulý týden Eh, jsme tady eh, debatovali s eh, zástupci vojenského výboru. Vlastně my to v parlamentu probíráme ve dne v noci ohledně toho, jak, jak řešit tu největší současnou krizi azylovou a imigrační. Znepokojení občané se nás neustále ptají. Je třeba to řešit, je třeba lépe chránit naše vnější hranice když jsem se na to zeptal generálu na vojenském výboru, tak eh, říkali, eh, že není možné úplně. A já jsem byla tak trochu, eh, není možné mi úplně odpovědět, a já jsem byla tak trochu šokována. A já se zeptám, jakou roli si myslíte, že vy můžete sehrát, jak můžete z Eurokor pomoci Evropě lépe chránit vnější hranice. A potom Zamýšleli jste se nad tím už? Eh, položili jste si tuto otázku? Protože my eh, všichni chceme tady udržet evropskou jednotu a eh, opravdu se těším tady v té souvislosti i na vaše odpovědi. Děkuji. Děkuji, paní Valoro. Děkuji. Já budu hovořit švédsky. Děkuji za tuto příležitost. Já jsem navštívila před několika lety eh, Mali, bylo to už v roce 2008, než vypukla válka. Tehdy eh, patřilo Mali k nejchudším zemím světa a změna klimatu Mali tvrdě postihovala pro obyvatele Mali. Bylo obtížné se přizpůsobit, zvláště co se týče zemědělských metod. Byla tam EU mise e, na pomoc Mali a já jsem e, tam hrála roli pozorovatele. Mali patří k úspěchům demokratického vývoje v západní Africe. Ostatní země vzhlížejí k Mali jako ke vzorové zemi. E, my jsme hovořili s řadou lidí z různých politických Eh, stran, s různými etnickými skupinami, ale přesto tam eh, vlastně byl takový základní eh, konflikt, bez jehož vyřešení nebude možné demokracii dosáhnout. Je to země chudá a bude stále chudší jednak vinou změny klimatu, ale také je zmítána konflikty. Teď, když se podíváme, co se děje v Libii, eh, jak tam probíhá eh, obchod se zbraněmi a tak dále. Teď ale vy jste na místě s mnoha dalšími, hovoříte o spolupráci s policejními silami i o určitém civilním eh, úsilí, ale co to další civilní úsilí, které probíhá současně, které by mělo Mali umožnit se znovu stát eh, mírovou a demokratickou zemí, kde budou lidé slušně žít a budou se snažit snížit škody způsobené eh, změnou klimatu. Mnozí se o to snaží. Chci se zeptat, jestli probíhá jakákoliv koordinace mezi vámi a civilními aktéry, třeba organizacemi na humanitární pomoc, velvyslanectvími a, a eh, dalšími aktéry z jiných zemí, které tam poskytují humanitární pomoc. Nevím, jestli je vůbec možná spolupráce mezi civilním a vojenským sektorem, ale stálo by to rozhodně za pokus. Třeba alespoň definovat, co je vojenské, co je civilní a jít stejným směrem. Děkuji, pan Šefoza. Merci beaucoup pour votre intervention. Děkuji za vaše vystoupení. Já mám tři připomínky. První se týká vaší specifičnosti. Vy jste byli orgánem tvořeným státy, Francie, Německo původně, a potom se to rozšířilo. Ale na začátku byla vůle Francie a Německa s cílem navázat posílenou spolupráci a také s cílem nezávislosti vize pana Mitterána a dokonce i pana Kola byla taková, že chtěli zajistit nezávislou evropskou obranu. Protože jinak byste nemuseli existovat. Máme přece NATO. Máme NATO. Proč vytvářet Eurokorps, když by zde nebyla ta nezávislost? A to je právě ta má druhá připomínka. Když ztratíte svou nezávislost, když se sloučíte z NATO, tak už nemáte důvod existovat. Musíte si tedy zachovat tuto vizi nezávislosti. Po pádu berlínské zdi první zasedání Visegrádu, na kterého, se, kterého jsem se zúčastnil, o tom také hovořilo i střední a východní Evropa byla připravena na nezávislou obranu v Evropě. Ale bohužel, a to musím říci, my jsme si neposkytli prostředky na svou nezávislost. Nezávislost totiž znamená, že také naroste náš rozpočet. Znamená to, že budeme mít společné prostředky a ty nemáme. Myslím si tedy, že je nutné, abyste si zachovali za prvé svou, svou specifičnost, za druhé svou nezávislost a za třetí abyste si zachovali tento profil, protože dnes eh, je Evropa na křižovatce. My jsme Evropu vytvořili jako příliš federalistickou a ta už nefunguje. Funguje Evropa národů, Evropa spolupráce, Evropa, která si vytvoří různé struktury, které přinášejí přidanou hodnotu. A já si myslím, že tato vize je věc, kterou si můžete zachovat. Za podmínky, že, a teď to zopakuji, si zachováte tu nezávislost, tu vůli, která byla u zrodu nezávislé evropské obrany, nezávislé Evropy, což neznamená, že byste neměli spolupracovat s NATO. Francie má země vždycky stála po boku NATO, když to bylo nutné. Ale především musíme být nezávislí. Já to často říkám svým polským přátelům ať si nedělej iluze. Když nebudeme mít vlastní prostředky pro svou obranu, tak eh, nás nikdo bránit nebude. A ještě závěrečná připomínka k jedné věci, která mě trochu unikla, a sice Turecko. Já jsem nevěděl, že Turecko je přidruženým členem. A tady musím upřímně říct, já už něčemu nerozumím. Musím být k vám upřímný. Dnes velký problém přistěhovalců a celé té krize, to není problém migrantů, kteří přicházejí. Já je chápu. Chápu, že mají chuť sem přijít, aby využili naší pohostinnosti nebo aby byli v bezpečí. Je to ovšem problém organizovaného zločinu, který právě řídí tyto toky migrantů. A právě toto jim přináší miliardy tento obchod s migranty a problém je v Turecku ten organizovaný zločin, albánský organizovaný zločin, pokud máte spravodajskou službu, tak víte, o čem hovořím. Toto je ten problém. Jak chcete spolupracovat, jak chcete mít nezávislou Evropu, jak chcete, aby Evropa řešila tu svoji největší výzvu, při spolupráci s Tureckem, které hraje zcela proti evropskou hru. Musíte si udělat do budoucna jasno, protože jinak žádnou budoucnost mít nebudete. A věřte mi, já věřím v tuto Evropu, já věřím v Evropu států, v Evropu národů, v Evropu spolupráce. Pokud vy selžete, tak už ani Evropa budoucnost mít nebude. Federální Evropa nefunguje, pokud nebude fungovat Evropa národu, tak já už opravdu nevím. Musím říci, že už nevím, kudy jít. eh, General Franklin, con toda mi respeto. Já, pane generále, musím říci s veškerou úctou, že s vámi nesouhlasím, že tady nemáme plně vycvičené elitní jednotky. A musím také vyjádřit eh, nesouhlas s tím, že musíme uplatňovat africké standardy. Samozřejmě uplatňovat je musíme, ale podívejte, já mám určité zkušenosti a mohu vám říci, že africké standardy v některých místech fungují tak, že když budete umět umřít, budete umět zvítězit, to znamená, že třeba v roce 1979 v Salalu Eh, byla francouzská eh, armáda poražena místní gerilou, nebo bojové helikoptéry eh, a kanony byly také ve Fadě a v Guadidumu zničeny místním odbojem, nebo například v Matancaru také bylo rozdrceno evropské vojsko. To jsou vojenské jednotky, které jsou ochotny k obětem, ochotny se obětovat. Ale teď se vraťme ke věci, která nás zajímá. V Mali bylo dosaženo stability díky francouzské operaci, díky tomu, že Francie využila sporu mezi různými eh, kmeny Tuaregu a také díky těm kmenovým jednotkám Tuaregu, Moru a tak dále. To vše bylo organizováno Francií, která zná situaci v terénu. A také na druhé straně do toho vstoupily jednotky, které byly připraveny zemřít, spíše než eh, nějaké super efektivní jednotky, jednotky, které působí v poušti vycvičené jednotky Čadu. Já jsem byl v Mali, byl jsem tam za mandátu generála Garci Vakera a vrátil jsem se zcela zděšený. A zděšený to je ještě mírné slovo. Proč? Protože mandát, který máte vy, je, abych tak řekl, bezzubý mandát. A vy za to nejste vini. Za to jsme vini my, politici. Vy děláte, co my říkáme, abyste dělali. Ale samozřejmě, když se jednotkám EUTM říká, že není možno provádět ofenzivní výcvik, ale pouze defensivní, znamená to, že ten, kdo poskytne tento mandát, si myslí, že jsme někde ve středověku, kdy se hrad hájil na hradbách. Vy velmi dobře víte, že ve válce v poušti, když se chcete bránit, musíte se bránit do hloubky. To znamená, že na otevřených uh, polích, eh, pláních, eh, kde je 500 eh, kilometrů volného prostoru, tam prostě musíte ničit. Stejně tak jako v horách. Ale jak můžete zakázat ofenzivní obran, obranu, tedy ofenzivní operace, protože když zakážete ofenzivní operace, tak odsoudíte ty jednotky buď k smrti, anebo k útěku. V ofenzivní vojenské operaci je poměr 3 ku 1, 3 útočníci na jednoho obránce. V Kedalu se to zachovalo, ale bylo to naopak. Jeden eh, tuarekský útočník proti tedy třem eh, obráncům a ti nakonec utekli, aby se schovali v generálním štábu. Eh, OSN. Proč? Protože je to zcela, zcela neefektivní výcvik a po těch třech letech výcviku nemáme vůbec elitní jednotky, nemáme vůbec operativní jednotky. Nejsou operativní, protože EUTM nemůže jet na místo té operace, aby vyhodnotil ty jednotky v terénu. A když je nemůžeme vyhodnotit přímo v terénu, tak jsme závislí na informacích, které dostaneme od jiných a ti nám můžou říct si, co chtějí a tím pádem my je vůbec nemůžeme posoudit a jak je potom můžeme vycvičit. My jsme skvělá evropská metafyzická filozofická jednotka a proto my nemůžeme poskytnout žádný ofenzivní materiál, protože zabíjet nepřítele je velmi špatné. Je to příznak špatného vychování. To znamená, že my je vůbec nemůžeme trénovat, vycvičit za cílem tedy uh, zabíjet. Dokonce ani ten vojenský materiál, který jsme měli k dispozici, se nemohl používat, protože neměli eh, munici. Neměli také ZPU-23, což jsou základní jednotky, které se používaly. Měli jenom BM-21 ty jsou ještě ze stalinistických dob a to je opravdu směšné používat eh, Stalinovi jednotky poušti, kde je nutná absolutní mobilita. A potom jsou zde tedy zbraně, které jsou určeny pro boj z fixních pozic a to v poušti vůbec není možné. Vy velmi dobře víte, že vztah mezi jednotkou a vedením je velmi špatný. A já vím, co říkám, protože velitelé nejsou na místě a tím pádem eh, jednotky neposlouchají. Rozběhnou se, to by udělalo jakékoliv vojsko na světě. To je skutečný, pravdivý problém. A za třetí, víte, že kmenová situace jakékoliv africké země vypadá tak, že Bambarové a další jižní kmeny nemají vůbec žádný zájem na tom, aby šli na sever a tam umřeli, protože s nimi nemají vůbec žádný vztah, i když je to tedy jeden stát. A proto musíme počítat s Tuaregy, eh, Mory a dalšími. Tam už tedy existují tyto jednotky, plus tedy ty kmenové jednotky. A my vytváříme takové těžkopádné jednotky, které nejsou schopny bojovat v situacích této velmi subtilní války. Když eh, dochází tedy eh, ke koncentraci třeba u těch kamionů, které převážejí potraviny, tak všichni dobře vědí, že třeba čatský, čatské vojsko používá Toyoty. Všude tyto jednotky, tyto Toyoty mají jídlo, mají také palivo a nejsou na někom závislí, prostě si sami uvaří, sami si rozdělají oheň. Vůbec nezávisí na někom, kdo jim má přivést potraviny. To vozidlo může být kdykoliv zničeno. Je opravdu skandální myslet si, že jednotky v poušti musí mít k dispozici stany, to je opravdu velmi evropský přístup. Stan v poušti je úplně zbytečný, musíte ho postavit, musíte ho zase zbourat a když eh, začne foukat vítr, tak eh, prostě je to nejhorší zbraň, protože v tom stanu lidé umřou a to ví každý, kdo bojuje v poušti, nebo kdo aspoň boj v poušti viděl. Proto to znamená, že vytváříme zcela zbytečné jednotky mají neadekvátní vybavení. A realita je, že pokaždé, když se bojovalo proti chetium, tak eh, zcela skandálně museli ustoupit. Nebyli operativní, nefungovali. Dva roky výcviku stačí k tomu, aby byly proškoleny jednotky, vycvičeny jednotky ty eh, francouzské jednotky byly vyškoleny v Salalu za 40 minut, 40 dní, ale to stačilo, protože oni znali poušť a chtěli bojovat. Generál Garcia Vaquero mi řekl něco, co už eh, mě jenom rozesmálo. Příští kontingent měl vycvičit jednotky u řek já nevím, ale mezi Salidem a Taudení na sever od eh, řeky Niger už žádné jiné řeky nejsou. Velmi komplikovaná operace, jako překračování řek, eh, je v poušti stejně užitečná jako výcvik někde v Gronsku. Říkáte, že to potřebujete pro mírové operace. Proč ale, když budete působit na severu? Prostě cvičíme jednotky, které, vy pane generále, jsou zcela zbytečné. Dobře to víte. Generál Mamadou Turi, šéf generálního štábu, mu říkal, my potřebujeme čatské jednotky a oni nám eh, tady budují evropské jednotky. Ve Španělsku se říká, že pohyb eh, dokážete tím, že půjdete. A my, pane generále, už tři roky stojíme na místě. Děkuji, pane generálové. Asi eh, s radostí budete vidět, že eh, tohle je konec otázek a musíme skončit v půl jedenácté, takže nechám eh, na vás, jak se rozdělíte zbývající čas. Je zde spousta otázek. Já jsem tomu rád, protože to je jednoznačný signál, že jsme alespoň vyvolali váš zájem že se diskutuje o Eurokorps, takže cíle jsme dosáhli. Pokusím se zamyslet nad některými otázkami. V celé řadě to nebyly, v celé řadě to případů to nebyly otázky jako takové, ale spíše připomínky, komentáře. A já se v těch pěti minutách na ně pokusím reagovat. Eurokorps, tak jak je v současné době koncipován, není nezávislým orgánem. Eurokorps je to, co státy chtějí, aby byl. Nic víc, nic míň. Ale je pravda, že v současné době je zde dualita NATO, Evropská unie. Tak to prostě je, to není věc, kterou si vymýšlím, kterou říkám. Heslo Eurokorps říká Eurokorps síla pro Evropskou unii a NATO. Takže je zde tato dualita. Také jsem se ve své prezentaci pokusil vysvětlit, že Eurokorps z různých eh, důvodů za různých okolností byl od roku 1998 až po rok 2012 byl použit v misích Evropské unie a v roce 2015 byl poprvé tedy použit v misích Evropské unie. Takže já vidím, že zde dochází tedy ke změně, že se skutečně začíná uplatňovat to heslo, že jsme silou pro Evropskou unii a pro NATO, takže zde dochází k pohybu a já myslím, že je to velmi důležitá věc. Další věc, která zde zazněla, je ta modularita a flexibilita. Samozřejmě, já souhlasím s těmi, kteří říkají, máme 65 tisíc lidí, vy si představujete nějaké velké divize, to samozřejmě dnes tak není a v budoucnosti už to tak nikdy nebude. Teď už je to úplně jiné, to znamená, že my v terénu se pohybujeme na bázi flexibility a modulárnosti když se Kol a Mitterrand sešli a řekli si, vytvoříme něco pro evropskou obranu a vytvořili Eurokorps, tak měli na mysli evropskou obranu, ne NATO. A je jisté, že Eurokorps se stal takovou první cihlou. Říkali si, to bude první cihla pro nějaké evropské vojsko, evropskou obranu. Když se mě někdo ptá, kde pracuji, tak já říkám eh, v Eurokorps, eh, ve Strasburku, oni mi říkají, a ah, v Evropské armádě. A já jim musím vysvětlit, ne, tak to není. To není Evropská armáda, to je vlastně součást eh, armády pěti států. Ano, brzy nás bude šest a představujeme dohromady více než polovinu obyvatel Evropské unie. Ale tedy základem tohoto vojenského nástroje je těchto pět, brzy šest zemí. Není to tedy evropský, evropská armáda jako taková. Další věc, která tu zněla, se týkala toho, zda Eurokor pracuje pro ty rámcové národy, rámcové státy. Ne, to není pravda. Oni jsou tedy majiteli a pracují pro Evropskou unii a pro NATO, pro oba. To znamená, ne pracují na nějakých vnitřních misích Španělská, Francie, Německa, Belgie a tak dále. Ne. A je zde tedy ta dualita, která činí Eurocorps velmi důležitým. Trochu se zde hovořilo také o budoucnosti Eurocorps, zda může uzavřít nějaké spojenectví z NATO. To už máme v podstatě implementováno celou řadu let. A upřímně, a musím to říci zcela upřímně, nikdy jsme neměli žádný dokument, kde by se uvádělo, jaký je vztah mezi EU a Eurokorps. Nic takového neexistovalo. Tento vztah začal až podpisem toho takzvaného dopisu Letter of Intent mezi Evropskou unii a Eurokorps. To je první podepsaný dokument. To je také krok do budoucna. Musíme dále postupovat tímto směrem. Téma, které zde zaznělo, jsou také uprchlíci, co může udělat Eurokorps, pokud jde o uprchlíky. Dnes a tento podvýbor pro bezpečnost a obranu to určitě dobře ví. Dnes jsou otázky obrany a bezpečnosti propojeny. Dříve to bylo rozděleno, toto je bezpečnost, toto je obrana, ale dnes je obrana a bezpečnost tak provázána, že zde není v podstatě žádná hranice. A jasný příklad je francouzské vojsko, francouzská armáda, která má teď operaci Sentinel. To je ta bezpečnostní operace. Každý den vidíte jejich eh, ozbrojené jednotky v ulicích, to tež platí také v Belgii. Takže se to překrývá. Pokud je o uprchlíky, musím to říct velmi upřímně, velmi jasně, já jako velitel Eurokorpse nemám žádné instrukce, abych eh, jednal v oblasti uprchlíků, nemám k tomu žádný vztah. Spíše to tedy patří do té oblasti bezpečnosti než do oblasti obrany. Dnes eh, vám tedy odpovím upřímně, že tak to je, já tam vůbec nepůsobím, uvidíme, jak to bude do budoucna. Turecko. Turecko není státem, který tvoří Eurokorps. To je Francie, Německo, Belgie, Lucembursko a Španělsko. To je tedy těch pět států a brzy se k nám přidá Polsko. To je tedy těch pět rámcových eh, států, brzy tedy šest rámcových států. Potom máme ty přidružené státy, to jsou státy, které klepaly na dveře Eurokorps a říkali, můžeme spolupracovat, můžeme, ano, ale nezasahují do rozhodovacího procesu. To znamená, jsou tam v některém případě, jsme jim řekli, ne, jsou to styční důstojníci. Ne, nejsou to styční důstojníci. třeba zaujímají místo v generálním štábu, ale nejsou to styční důstojníci. Turecko není členem Evropské unie, takže nemá přístup eh, k důvěrným informacím. Neúčastní se v současné době té evropské bojové skupiny. Styčné důstojníky má, protože my jsme transparentní. Musíme brzy skončit eh, za pět minut, takže je zde i hodně otázek k Mali, takže teď bych rád eh, předal slovo svému kolegovi. Nevím, jestli jsem na nějakou otázku neodpověděl. Jediný jasný signál, který bych zde chtěl říct, je, že tato konference o přidělování míst eh, podle mě je důležitá. Jsem přesvědčen, že Eurokorp se má budoucnost, je to zárodek budoucí evropské armády. Evropa potřebuje armádu a toto je její zárodek. Musí se to samozřejmě změnit v současné době. To není Evropské vojsko, Evropská armáda, ale reprezentujeme více než polovinu evropského obyvatelstva. Žádná jiná možnost zde v současné době není. Hovořil jsem o tom o té legitimitě, kterou nám poskytuje náš mnohonárodnostní charakter. A já bych byl rád, kdyby nás nebylo tedy 5 plus 1, brzy 6, ale kdyby bylo těch eh, rámcových států co nejvíce, plus eh, další přidružené, protože to by postupně vedlo k vytvoření Evropské armády. 20. dubna tady budeme mít post-allocation conference, všichni jste pozváni a hlavním cílem je otevřít se více zemím. Kdyby zde bylo více zemí, které by byly přidružené, jakákoliv země Evropské unie, tak je určitě přivítáme a já si myslím, že tato legitimita je nám právě zajišťována naší mnohonárodností. A teď už předávám slovo kolegovi. Meine Damen und Herren, dámy a pánové, eh, Docela jistě vás nepřekvapí, eh, že eh, nejdříve odpovím eh, poslanci Nartovi na jeho připomínky. Pane poslanče, já bych velmi rád u sklenice dobrého španělského vína někdy večer ve Štrasburku si s vámi intenzivně podebatoval. Rád vás k tomu srdečně pozvu a prosím, abychom našli nějakou možnost k tomuto, protože pravděpodobně eh, si vědem do basu, jak se eh, někdy říká. Pane poslanče, já jsem neříkal, že v Mali je všechno dobré. Vůbec ne. Ani ne u těch bojových sil. Pro mě to také není otázka, a eh, jestli vzděláme e, malijské e, bojové síly pro ofenzivní operace správně nebo spíše pro defenzivní operace. E, my eh, jsme je eh, vzdělali pro něco, co eh, potom budou schopni zvládnout a sice pro otázky zabezpečení během stabilizace. Já jsem možná sáhnul příliš pro vysoký pojem, když jsem hovořil o elitě, ale na místní, podle místních standardů ano. Oni jsou relativně úspěšní v běžných eh, společných operacích potom. Jsou tam potom ještě společné aspekty, které závisejí na eh, osobnosti, na povaze malíců. Souvisí to s tím, že eh, jestli je někdo válečník nebo ne. To je taky takový aspekt. Jsou tady potom jiné aspekty, a sice jestli opravdu potřebujeme eh, opravdu eh, pomoc při tom nasazení. To je velmi eh, mm, sporné téma, jak víte. Já si myslím, že s tou novou orientací našeho nasazení jsme se zaměřili mnohem více na vzdělávání velitelů. A ty velitelské schopnosti, schopnost důstojníků, a důstojníků. Kdyby nebyla eh, výrazně zlepšena, tak selžeme. To je pro mě klíč eh, eh, úspěchu. Jenom jednu anekdotu z výcviku. Já jsem byl v na výcviku a, a mm, tam a jeden um, mm, malijec se dostal do uh, konfliktu a mm, přišel, přijel tam jedno vozidlo tedy e, s podůstojníkem potom další vozidla a já jsem e, říkal e, panu poručíkovi, kde jste byl? Já jsem byl v posledním vozidle a já si říkám, co dělá důstojník v posledním vozidle? Že váš zastupce je v prvním vozidle, tak to je v pořádku, ale vy jste vždycky alespoň v tom druhém protože eh, a on říkal, já mm, přijdu i jako eh, mm, podpora a i já jsem eh, říkal, že takhle to nemůže být. A u, u důstojníků musíme pokládat tedy tyto základy v těch vojenských posádkách, protože i jinak nebudeme schopni bojového nasazení je důležité, aby malijské eh, síly eh, byly eh, neustále vzdělávány v mezinárodním právu veřejném. A to také zásadním způsobem zvyšuje jejich důvěryhodnost v očích vlastní obyvatelstva. Pane poslance, pane poslance, říkám rád s námi vypiju skleničku a jsem s jedavkem nás taková debata a povede. A potom eh, strukně, eh, stručně ke dvěma třem aspektům. Potom eh, k té spolupráci tedy. Důležité je, aby tam bylo hlavní velitelství. Důležité je, aby to bylo vždycky složené z různých národností, protože ono vždycky nebude jasné od začátku, kdo se postaví, eh, z jakého, eh, kdo bude z jaké eh, tedy původu. A myslím si, že já jsem se v Mali učil těm některým základním zkušenostem půl roku, téměř des za dnem a to prostě ničím jim nahradíte. Pan poslanec Jurek, výcvik a cvičení. Ano, my eh, cvičíme v rámci eh, FHQ na EU eh, Battle Group. A, a snažíme se tedy provádět výcvik i v rámci reakčních sil NATO. Víte, potom tady byla položena ta otázka k migraci. Já myslím, že velice generál eh, k tomu už řekl všechno. Já vám můžu říct si zkušenosti ze spodu. Malici milují svoji zemi. Opravdu eh, chtějí žít ve své zemi. Akorát je třeba vyřešit ten socioekonomický problém. Ale paní Valero, eh, já říkám, dobrá bezpečnostní eh, situace eh, vyřeší, eh, nebo nevyřeší ty problémy v oblasti sociální a životního prostředí a tak dále. A negativní bezpečnostní situace je ještě zhorší. A proto je třeba řešit obě dvě věci zároveň, abych se tedy pustil do vaší otázky. A to a hlasování probíhá každý týden i na delegaci EU Eh, i v rámci tedy velení EUT Mali. Když jdeme do eh, regionů, a když eh, decentralizujeme, tak je třeba to pokračovat. Musíme se tedy navzájem sladit. Čili to sladěvání probíhá pravidelně. Mezi EU, mezi vyslan, velvyslanectvím a mezi vojáky je ovšem tak skvělá spolupráce, jak jsem si ji vůbec nepředstavoval. Děkuji vám za pozornost. Já vám mnohokrát děkuji eh, a, a já už akorát dodám, eh, že oběma generálům poděkuji za to, eh, že mezi nás dnes dopoledne nepřišli a odpovědi na všechny naše otázky. Velice nám to pomohlo. A chtěl bych tedy říct ještě díky za to všechno, co pro nás děláte. Naše nadcházející dvě jednání budou 17. a 18. února. Končím zasedání. Děkuji vám.